Rozprava k tomuto bodu je ukončena a hlasování se koná zítra ve 12 hodin v poledne. Podle pořádu jednání máme nyní hm, otázky k ústnímu zodpovězení a to je kolektivní zpráva práv a v první řadě bych chtěla dát eh, slovo paní Maria Galu, která je zpravodajkou k této zprávě. Prosím. Merci, Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Jsem si jistá, že víte, eh, do jaké míry právníci eh, jsou eh, velice přesní, precizní a často netrpěliví při řešení těžkých právnických problémů. A výbor jury tak je celý netrpělivý a i neprávníci v něm jsou netrpěliví. Evropská komise prováděla připomínkové řízení, která se týká E, zprávy, kolektivní zprávy práv duševního vlastnictví a to již tedy od mm, poloviny roku 2010. Z toho vzešly různá sdělení, různé knihy a dokumentace a ty vzešly tedy z toho veřejného připomínkového řízení. Parlament požádal o to, abychom vytvořili e, komunitární rámec pro e, společnosti, které spravují tato práva v oblasti tedy autorských práv a souvisejících práv v 15. ledna 2004 jsme přijali tedy usnesení i e, v roce 2007, potom e, v září 2008 jsme přijali v tomto usnesení a parlament stále opakoval ten apel, že, e, a to ve svém usnesení 12. května 2011 také, kde jsme apelovali na tom, že je třeba osvobodit ten potenciál tvůrčího průmyslu. A také i v mé zprávě, o tom hovořím, to je zpráva, která byla přijata 20. září 2010. Jak jste upřesnil ve svém sdělení z 24. května 2011, tak hm, hm, budoucí návrh, který se týká kolektivní zprávy autorských práv, musí přispět k vytvoření skutečného jednotného eh, eh, digitálního trhu v tomto v této oblasti je třeba, aby pan evropské licence, nebo tedy licence, které pokrývají několik území, aby eh, existovaly, ale zároveň jsme si vědomi, jak eh, mm, problematická je ta reagregace repertoáru, protože to znamená, jeden subjekt, jedna entita může udělovat licence na celý eh, repertoár. A také je třeba, aby ty společnosti kolektivní zprávy garantovaly eh, kulturní rozličnost, aby stimulovaly tvůrčího ducha, ale známe, jaké jsou jazykové a kulturní bariéry v tomto. Také je třeba, aby mm, tyto společnosti pro kolektivní zprávu práv, aby také zajistili odměny, řádné odměňování všech tvůrců, eh, od těch hvězd až po ty méně známé autory. Jak tedy ve vašem návrhu hodláte garantovat, zaručit rovnováhu mezi mm, tou nezbytnou modernizací kolektivní zprávy práv, a to především e, pro všechna možná užití na internetu, tedy na straně jedné, jak toto zajistíte, a na druhé straně, jak zajistíte ochranu a řádné odměňování tvůrců mm, v celé té kulturní rozličnosti. A e, poslední otázka, pane komisaři, a to určitě ode mě čekáte, a to především v jakém termínu nám navrhnete e, e, tento předpis, tuto normu. Děkuji, děkuji paní Galo. Pan komisař Barnie, prosím. Děkuji paní předsedkyně. děkuji Mariel Garlo a jejímu výboru Mm, e, za tuto interpelaci, která se týká budoucího legislativního návrhu kolektivní zprávy autorských práv. O co tady jde? Kolektivní zpráva musí sloužit jednotnému trhu e, v době internetu. To znamená, že e, ta autorská práva jak jsem říkal, eh, eh, zhruba eh, na, na adresu celého duševního vlastnictví, tak ta autorská práva musí mít možnost žít i v době internetu zde v Evropě. Kolektivní zpráva je komplikovaná otázka. Dotýká se zprávy práv online i offline. A nejenom co se týče autorů, ale také i co se týče umělců, tedy výkonných umělců, a co se týče herců, například producentů, vydavatelů a dokonce i rozhlasových stanic. Okamžitě nás napadají ty velké společnosti kolektivní zprávy, jako ty, které spravují aut, práva autorů jako takových, ale nesmíme také zapomínat na ty společnosti, které dostávají odměny, které se týkají tedy těch reprografických práv a reprodukčních práv. A takže pokud jde o ta práva duševního vlastnictví jako taková, jejich zprávu, tak jak řekla paní Galo, to, je, eh, eh, eh, to má hodnotu 7,7 miliard euro a ve světě a naš, na našem kontinentu je to 4,6 miliard euro. A mm, je to asi Eh, tedy stovka mm, těch jednotlivých zpráv, eh, které existují. Je to velice komplikovaná eh, struktura, protože je jich sto v různých členských státech, jsou roztroušeny a participují na různorodosti kultury v každém našem státě a, je, a snaží se nějak adaptovat se na internet, protože ten se rozvíjí. A tato kolektivní zpráva musí sloužit jak oprávněným eh, eh, osobám, tak i uživatelům. Je však doba, aby tato kolektivní zpráva také i eh, sloužila jednotnému trhu. A kolektivní zpráva především je tedy krok dobrovolný, je to většinou volba každého autora aby eh, tedy bylo možné získat licenci pro co největší eh, počet uživatelů, aby ta práva pokrývala co největší počet užití je třeba tedy je chránit a zajistit jim řádnou odměnu, nejenom, jak jste řekla paní Galo, tedy eh, těch nejslavnějších autorů, těch hvězd, ale i těch méně známých autorů, kteří mají právo na stejnou ochranu. To je třeba tedy nalézt rovnováhu a to je těžké. Otázka kolektivní zprávy eh, rozděluje eh, dotčené subjekty. Jsou zde různé názory a pozice, které jsou v rozporu eh, a paralelně se velice rychle trh vyvíjí. Potřeby, které jsme pocitovali včera, již nejsou dnešními potřebami. Dámy a pánové, já jsem připomněl tady tuto složitost a ty různé možné přístupy a to právě paní Kalo vysvětluje i tu eh, dobu, kterou potřebujeme na to, abychom seriózně eh, vypracovali návrh a dovolte ještě, abych vám řekl něco o tomto budoucím návrhu směrnice. Právě to v tom našem sdělení, které jste připomněla 20. května 2011, tak tam komise nahlásila úmysl, že nejenom bude upravovat eh, hudbu online a práva s tím spojena, ale vytvoříme takový společný základ pro veškeré společnosti kolektivní zprávy bez ohledu na jejich činnost a závěr. A tento návrh byl eh, velice pozitivně kvitován členskými státy. A od té doby pracujeme na tomto cíli a rozšiřujeme pole působnosti budoucího návrhu a e, všechny dotčené subjekty byly konzultovány a ta fáze připomínkového řízení již skončila. Já to připomínám, opakuji, e, skutečně my jsme vyslechli všechny, konzultovali jsme se všemi a proto teď za komisi budeme schopni e, na jaře předložit tento návrh směrnice. A e, ještě e, e, bych chtěl i připomenout, že jsem požádal spolupracovníky, aby pracovali na dvou věcech. Za prvé horizontální pravidla transparentnosti a zprávy, to je horizontální agenda, které se zabýváme. Jde o to harmonizovat pravidla, která se budou vztahovat a budou aplikovatelná na všechny společnosti kolektivní zprávy v Evropě. Tato pravidla musí vytvořit spravedlivé podmínky pro všechny společnosti a zlepšit jejich fungování ku prospěchu všech oprávněných osob a včetně hm, občanů jiných členských států. E, vlastně nemůžeme opomíjet fakt, že každá společnost kolektivní zprávy na svém území spravuje práva e, spojená s rozhlasovým vysíláním, a to nejenom svých vlastních členů, ale třeba i členů jiných zahraničních společností kolektivní zprávy. Takže to je horizontální aspekt budoucího návrhu. A druhý aspekt to budou specifická konkrétní pravidla pro hudbu online a to se bude týkat společností, které spravují práva hm, k hudbě online a je třeba zajistit lepší transparentnost a lepší služby autorům a uživatelům a proto chceme navrhnout jasný právní rámec, který má dámy a pánové, usnadnit to, jak tyto společnosti budou udělovat licence na několik území, a která se budou týkat hudby online. Tyto licenci také i umožní vlastně spojit, sloučit repertoár, tak aby se eh, vyřešil ten počet nutných licencí. A komise vezme do úvahy, pokud to půjde, i pozici Evropského parlamentu, tak jak jste se vyjádřili v několika usneseních a dalších dokumentech. Já osobně eh, s mým týmem budu na tom pracovat eh, a eh, tedy intenzivně v příštích měsících a určitě Eh, navrhneme a nakonec budeme mít eh, dobrý vyvážený návrh a já doufám, že tím eh, přispějeme k vytvoření digitálního trhu a mm, společnosti kolektivní zprávy budou mít k dispozici jasnější právní pravidla, která budou harmonizovat základní principy, které se týkají jejich fungování sektoru hudby online autoři budou mít k dispozici ty výhody, že budou jejich díla lépe, ší, eh, eh, více využívána a i uživatelé budou mít k dispozici hm, větší škálu inovativních služeb, takže my pracujeme na těchto dvou aspektech a já eh, Eh, eh, jakmile eh, tedy to odsouhlasí kolegium, tak já doufám, že budu schopen tento návrh vám předložit v příštích týdnech. Děkuji. Také doufáme, děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Pardon. A nyní si dostáváme k řečníkům za jednotlivé politické skupiny. Nejprve má slovo paní Makovej za EPP. Máte dvě minuty. Paní předsedkyně, já vítám rozhodnutí komise navrhnout směrnici o kolektivní správě práv. A také vítám otevřený legislativní proces, který právě komisař popsal. Tento proces zahrnoval také veřejnou konzultaci, abychom znali názory všech zainteresovaných stran. Doporučení komise z roku 2005 eh, ukazuje, že přeshraniční zpráva práv dostatečně nefunguje, především v oblasti hudby. Naším cílem je eh, zajistit eh, ochranu zájmu všech autorů v Evropě, zajistit také kulturní rozmanitost a to eh, v rámci spravedlivé soutěže. V současné době existuje právní nejistota pro držitele práv, pro uživatele a především pro eh, vysílatele. Eh, Vysílatelé prožívají právní nejistotu, a protože nevědí, jaký systém udělování licencí se týká jejich služeb. Myslím, že návrh komise by měl zahrnovat některé z následujících principů. Držitelé práv ať už ehm, jednotlivci nebo eh, právnické osoby, by měly mít možnost eh, si vybrat eh, jakékoliv správce práv pro ehm, legitimní hudební služby online ať už ehm, držitel práv je nebo není v Evropské unii. Dále, správci by měly jednat eh, jménem eh, držitelů práv a nemělo by docházet k diskriminaci na základě eh, místa pobytu nebo na základě jiných důvodů. Dále, správci práv by měli být schopni poskytnout Eh, držitelům práv a eh, uživatelům eh, různé možnosti užívání služeb, včetně služeb online a mobilních služeb. Zde také nesmí docházet k diskriminaci. A v případě sporů by strany měly mít přístup k um, k málo nákladnému systému řešení spolu. Mnohokrát děkujeme paní Makovej a nyní za socialisty a demokraty pan Berlinger na dvě minuty. Paní předsedkyně, pane komisaři, v Evropě Eh, růst eh, je eh, nutnost, ale ono to všechno závisí na tom, jak budeme schopni liberalizovat, jak budeme rušit překážky, které brání rozvoji vnitřního trhu. A mezi to patří právě i ta nutnost mít nový předpis, který bude upravovat autorská práva, a to především zprávu, kolektivní zprávu autorských práv, protože copyright i představuje určité procento HDP v naší Evropě. Takže je to urgentní eh, reforma a my na to čekáme již mnoho let eh, a již jsme slyšeli různé termíny a zatím ty termíny nebyly respektovány. I mm, eh, vy v podstatě jste odsunuli o dva roky tuto směrnici a my mm, my Eh, máme zde pořád směrnici 29, která má eh, různé tedy režimy výjimek a my jsme doufali, že právě v tomto funkčním období se to vyřeší. Dnes ale ta diskuze je trochu kontaminována těmi různými ideologickými eh, eh, představami eh, a ze strany autorů a dalších subjektů a zde, mm, protože je třeba tedy vlastně jít ruku v ruce s vývojem nových technologií a vytvořit tedy nové typy zprávy práv. Existují různé zajímavé myšlenky a představy, pane komisaři, ale zde třeba patenty. To byl velký úspěch, já vám k tomu blahopřeji, ale tady toto téma má velký sklus. Proč? Vy jste hovořil i o zpráv, ne, paní zpravodajka hovořila o těch problémech a i vy jste o tom hovořil. Samozřejmě ty problémy existují a to je důvodem toho skluzu, ano, to jste zmínil, ale problém je, že ty společnosti eh, eh, Eh, eh, třeba co se týče hudby, tak eh, hájí tedy samozřejmě to svoje hájemství, se snaží uhájit a nechtějí žádné, vý, žádné tedy výjimky, to znamená žádná pobítka směrem k novému typu podnikání, znamená to, že se vlastně neumožňuje interoperabilita a tak dále. A to je důvodem všech těch průtahů. My potřebujeme skutečnou reformu, která bude provedena dobře, ale která nevytvoří nějaké oligopoly, které zničí ten trh malých společností, malých subjektů. Ne, my potřebujeme podporovat evropskou kulturní různorodost a proto chceme, aby na jaře eh, eh, abychom dostali tento návrh, na který tak dlouho čekáme. Děkuji, pane Berlingeren. Nyní paní Wikström Eh, liberálů má dvě, na dvě minuty čas, prosím. There is something wrong with my microphone. Stá se, že nefunguje mikrofon, říká řečnice. Nyní již funguje. Mnohokrát děkuji. V současné době svět prochází technickou revolucí. Ehm, evropští občané to vnímají jako něco pozitivního. Internet v současné době znamená neomezený přístup k hudbě, ke knihám a tak dále. Kdybyste vyrostli v severním Švédsku, tak jako eh, já, věděli byste, že dokonce i tam máme stejný přístup ke zdrojům jako v Paříži nebo v Londýně. Základ eh, nebo právní rámec eh, pro kolektivní zprávu práv musí zohledňovat eh, nový vývoj, ale eh, zároveň tyto systémy musí být zjednodušovány. Kolektivní zpráva práv je systém, který musí být upraven s ohledem na vývoj 21. století. Digitální kulturní služby potřebují pro svoji zprávu moderní systém. Malý podnik nemůže zaměstnávat několik právníků a vyjednat si tak 27 různých licencí. To by trvalo příliš dlouho a bylo by to příliš eh, komplikované. Eh, to nejde. Je potřeba, abychom měli celoevropské řešení. Eh, je třeba odstranit překážky pro obchod a vytvořit nové podmínky, eh, dobré podmínky pro podniky. Zároveň je nutné zajistit rozmanitost na trhu. Někdy máme tendenci spokojit se s tím, co máme, aniž bychom se snažili o něco lepšího. Pomalé jednání komise v této věci se mi příliš nelíbí. Celé to trvalo příliš dlouho. Evropa potřebuje hrát vedoucí roli. Musíme dělat více a podávat lepší výkony. A proto, pane komisaři Barnie, od vás očekávám více. Já a moje politická skupina bychom vás chtěli vyzvat k tomu, aby jste jednal efektivně. Chceme tedy návrh, který bude odpovídat digitálnímu trhu. Návrh, který odpovídá 21. století. Děkuji paní Wikström. Dále má slovo paní Lichtenberg ze, ze strany Zelených. Máte minutu, prosím. Děkuji, dobrý večer, pane komisaři. Byla jsem trochu udivena, když opět bylo oznámeno posunutí tohoto tématu. Je to opravdu překvapivé, že vlastně nemáme vůbec nic na stole. Od roku 2005 již diskutujeme na toto téma. Od roku 2005 také existují doporučení komise, která podstatě vedly také k tomu, že se objevily na trohu nějaké normy eh, využívání práv a určití eh, uživatelé těchto práv se dostali pod tlak. Potřebujeme ovšem návrh a potřebujeme ho naléhavě. Potřebujeme ho zaprvé naléhavě proto, že musí být vyřešen problém teritoriality. Máme zde problém Svět se, ten prostě nekončí na národních hranicích a nemůže se vyřešit eh, vše. Zacházíme za hranice. A je to naléhavé proto, že právě umělci v rámci svých společností musí mít posílena práva. Učit těmto společnostem i svá vlastní práva. Někde to nejde a někde je to velice dramatická situace. Ovšem, potom zpráva Evropského parlamentu mm, obsahovala všechny otázky Evropského parlamentu, ale zatím ještě chybí reakce komise. Naléhavé je to proto, protože dochází ke koncentraci trhu. Je to globalizace a e, americké společnosti neustále tlačí také na náš trh. Čas v současné době pracuje pro dinosaury na trhu a neslouží tomu, čemu říkáme kulturní rozmanitost v Evropě. To potřebujeme stejně tak jako vodu k životu. A to musí jít právě proti E, tomuto hlavnímu směru. Pane komisaři, jednejte, ale nekonfrontuj, nekonfrontujte nás s nějakou takovou zdlouhavou procedurou. Děkuji a nyní máme další řečníky, kteří jsou zde uvedeni. E, slovo má paní Françoise Castex, dvě minuty. E, Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři, souhlasím s kolegy. Ano, je třeba jednat co nejrychleji a vyřešit otázku kolektivní zprávy práv a já i podporuji vaše návrhy, to znamená zharmonizovat eh, horizontální pravidla, která se týkají transparentnosti a pokud jde i o hudbu online. Nicméně chci zdůraznit cíl mm, a to je mm, spravedlivá odměna pro umělce, autory, od eh, počátku funkčního období, otázka odměňování umělců, se eh, eh, tedy zmiňuje pouze eh, ve smyslu tedy porušování práv na internetu a ti uživatelé jsou takovým obětním beránkem. Ale je třeba si uvědomit, že většinou oni berou pouze 6% z té prodejní ceny a e, že tedy mm, pokud jde o prodej online, tak tam jenom jeden cent, takže řádná spravedlivá odměna pro umělce musí být v centru této reformy eh, zprávy práv v době digitálních technologií. A zde i je třeba, aby se byla zajištěna správná transparentnost a minulý rok příslušná komise zveřejnila hroznou zprávu, která se týká odměňování právě a eh, která se týká především eh, provizí a to, jak tedy z těch částek jsou zadržovány velké sumy. A zde všichni tedy kritizují ten systém, který dává větší eh, eh, vlastně váhu a tedy i větší odměny těm různým zprostředkovatelům, obchodníkům než autorům. Eh, a i jak třeba o, tom mluvil francouzský minister pro kulturu. Takže, pane komisaři, myslím si, že pokud budeme revidovat tato práva kolektivní zprávy, eh, tedy hm, tato kolektivní zprávu. Takže je třeba, aby naším cílem byla spravedlivá odměna Eh, pro autory, protože mm, eh, mm, my eh, musíme to řešit nejenom jako takovou přidruženou věc k těm různým porušováním autorských práv, ale musí to být plnohodnotné téma. Děkuji, dostáváme se nyní ke HDI. Máme tři řečníky, nejdříve paní Záborská, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně, pane komisaři. Přehnané reakce části veřejnosti na návrh smlouvy akta ukázaly, že v oblasti práv duševního vlastnictví je třeba udělat pořádek. Součástí problematiky je také kolektivní zpráva autorských práv. Pro fungování jednotného trhu je důležité, aby byl založen na stejných principech ve celé Evropě. Očekávám však alespoň to, že směrnice ukončí praktiky některých národních organizací, které zastupují zájmy e, autorů. Je třeba vzít v úvahu, že ne všichni autoři chtějí být zastupováni takovými organizacemi. Na základě analýzy nejlepších postupů je třeba stanovit způsob přerozdělování poplatků za použití originálních děl. Především ovšem musí připravovaná legislativa vycházet z reality dneška. Ve světě, kde vytvoření eh, kopií autorského díla a jeho sdílení trvá několik minut, je třeba přehodnotit celý koncept autorských práv a následně pak řešit jejich kolektivní zprávu. Děkuji. Děkuji, paní Záborská a paní Tykal. Poli. România sunt organizate și funcționează cu avizul ORDA un număr de 12... Ehm, Paní předsedkyně, pane komisaři, eh, mm, eh, mm, my máme 12 eh, těchto společností, které působí v oblasti autorských práv a mm, Eh, te rozdělují ty odměny na základě počtu uživatelů a dalších kritérií a v roce 2004 eh, až 2008 ty částky, které vybrali, se zvýšily pětkrát, což ukazuje velký pokrok a ukazuje to, že i hm, vlastníci práv eh, dobře vědí, co jim náleží a co jim bude náležet, když vstoupí do takové společnosti kolektivní zprávy. A já se ptám komise, váš legislativní návrh, jak hodlá garantovat přístup eh, vlastníků práv, autorských práv a souvisejících práv, především těch méně známých autorů mm, eh, eh, v kontextu evropské licence. Takže co uděláte pro ně? aby i byl třeba přístup k těm dílům v příslušných jazycích v Evropě. Děkuji, pan Obermajer. Děkuji, jako poslední je pan Obermajer. Děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, ať už jsou to portály streamingy nebo hudba online, které mají různé tvůrčí obsahy, tak vše se šíří internetem. Tento potenciál ovšem není ještě vyčerpán ve srovnání s Spojenými státy americkými nebo s Indii. Tam ještě pořád pokulháváme, zejména co se týče mladých eh, umělců. Eh, je to metoda, která je cenově výhodnější pro šíření hudby. A eh, samozřejmě je to také pohodlné, protože máme velkou, velký výběr takových tvůrčích děl. Ovšem je třeba vytvořit patřičný právní rámec, také licence které by měly umožnit eh, to, aby umělci eh, hájili svá práva. Můžeme samozřejmě na trhu se nabízí lecos, ale tento trh je třeba podporovat také v směru digitálního světa. Děkuji. Děkuji. A nyní pan komisař Barnier. Děkuji paní předsedkyně i děkuji všem za otázky a připomínky které beru na vědomí a vezmu je do úvahy. A, eh, eh, a ještě jednou, po té, co jsme skončili s připomínkovým řízením a s konzultacemi, chci zopakovat, že u takovéhoto tématu, jako je toto, samozřejmě je třeba vzít do úvahy různé zájmy, ale také i právní složitost a doba, kterou jsme potřebovali, ta mm, byla e, sice dost dlouhá, delší než jsem očekával, ale byla nezbytná, abychom vytvořili inteligentní a dynamický návrh. E, paní Galo hovořila o, e, nebo i další hovořili o mm, problémech, jako jak zaručíme v tomto návrhu určitou rovnováhu mezi ochranou tvůrců a e, kulturní rozmanitosti na straně jedné a e, co nejširším přístupem k těmto dílům a nezbytnou modernizací na straně druhé. Já mm, musím říci, že tyto e, společnosti hrají důležitou roli, protože jsou tím zprostředkovatelem mezi tvůrcem a veřejností pro tvůrce, to není nutné, není to povinnost eh, mm, vstoupit do té společnosti kolektivní zprávy. A eh, jak řekla paní Záborská, ano, to je dobrovolné eh, prodávat svá práva přes tuto společnost, ale ta hraje významné onou roli. A mm, ano, jak řekla paní Galo, toto je těžký úkol a tyto společnosti i hodně investují eh, na vývoji těch eh, licencí pro několik teritorií a je třeba vzít do úvahy, že eh, to znamená velké zatím překážky na tomto trhu pro ně. A všechny tyto společnosti pro autorská práva nyní nemají prostředky, aby mohly rozvíjet podobné licence. A je třeba tedy, abychom Eh, v době eh, digitálních technologií, abychom je nenechali stranou. A proto navrhuji eh, opatření, jak nejlépe rozvíjet tyto licence pro několik území, a to v rámci, který bude úplně jasný, transparentní a který bude chránit zájmy členů těchto společností. Paní Kastex a další zmínili, že je nutné lépe řídit, spravovat tuto oblast. Vy jste ocitovali různé příklady, které vedly k určitým diskuzím, debatám, a které e, někdy byly až excesem. Ano, to jenom ukazuje, že je třeba zavést lepší transparentnost a proto budeme i <clears throat> podporovat e, činnost těchto společností, ale e, za co nejlepších podmínek to musí probíhat. A naše návrhy právě musí tu zprávu zlepšit. Pane Berlingeri, Berlinger, já jsem vysvětlil ty termíny, ano, beru to na vědomí, já vím, že Eh, se vám to nelíbí. A je třeba ještě, abyste pár týdnů byli trpěliví, než dostanete návrh. Pane Berlinguer, stejně jako paní Wikström, vy chcete, abychom zkrátili ty termíny, já se budu snažit co nejrychleji to předložit, ale pane Berlinguer, vy víte dobře, že my jsme využili ten čas, Eh, abychom i ještě pracovali na dalších důležitých tématech. Vy jste hovořil o patentech například, ano, nebo potom jsou to ta eh, eh, tedy osiřelá díla, mm, na tom jsme také pracovali, nebo i jsme pracovali na té observatoři, která, se, která monitoruje situaci porušování práv duševního vlastnictví. Máme zde eh, tedy revizi, připravuje se revize směrnice o ochraně duševních práv, práv duševního vlastnictví a eh, pan Vitorino a eh, další tedy kolegové se do toho zapojili. On se stal tedy mm, takovým mediátorem pro soukromé kopie a nyní tedy eh, eh, schromažďujeme reakci všech dočených eh, stran, a, které se týkají šíření audiovizuálních děl online a vydáme k tomu zelenou knihu. Paní Wikström, pokud jsem to dobře pochopil, tak zmínila, jaká je budoucnost těch malých společností kolektivní zprávy, protože všechny ty společnosti nejsou stejně veliké. Nezapomínejme, že nejdůležitější část příjmu těchto společností je právě z těch licencí pro rozhlasové televizní vysílání, pro kabelové vysílání, pro e, výrobce e, tedy nosičů, desek a takže je třeba, aby ty příjmy byly transparentní a Eh, eh, já myslím, že oprávněné osoby, majitele práv, eh, samozřejmě mají velkou výhodu, když mohou Eh, tedy spolupracovat s těmito společnostmi, které jsou lokální a které pracují eh, v národním jazyce. To je, v tom jim nikdo nechce bránit. Samozřejmě repertoár bude přístupný eh, pro několik území, to je důležité, aby ty licence byly pro spotřebitele, pro obchodníky, pro tvůrce především a pro kulturní rozmanitost jako takovou. Já opakuji, ale že ne všechny ty společnosti mají technické prostředky, aby mohly nabídnout ty licence na několik území mají pro velké poskytovatele služeb online a my navrhneme, aby veškerý repertoár byl k dispozici pro tyto licence. Paní Makovej eh, především zmínila otázku konkurence Eh, eh, hospodářské soutěže při fungování těchto společností. Ano, zavedeme větší transparentnost do fungování těchto společností, více možností, aby oprávněné osoby mohly si informovaně volit tu společnost. Je vytvořit, vytvoříme společný eh, základ pro spravedlivé podmínky fungování těchto společností v Evropě a potom to bude snažší určitě, až budeme mít tuto normu a uvidíte, že život oprávněných osob, tedy autorů i uživatelů, bude snažší. Budou moci si porovnávat třeba služby různých těch společností kolektivní zprávy práv. A jak řekl pan Obermajer, ano, budeme moci tak vytvořit lépe nebo využít více ten tvůrčí potenciál, který v Evropě existuje. Paní Záborská i zmínila smlouvu akta. Já vím, že to teď hodně lidí zneklidňuje. Já opakuji ještě jednou, co, o co komisi šlo a mm, mm, mm, e, na konci e, února a v začátku března můj kolega De Hucht se zúčastní všech těch diskuzí a bude se seriózně diskutovat právě o smlouvě akta. To je vše k tomuto bodu a chci poděkovat, že jste mi položili tuto otázku a děkuji i za hm, teď zde položené otázky a chtěl jsem vysvětlit, v jakém duchu pracujeme na této agendě a určitě vše naleznete v našem návrhu, který předložíme v blízké budoucnosti, v příštích týdnech. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a e, tím jsme uzavřeli diskuzi. A nyní podle programu e, máme zde e, interpelaci na komisi, která se týká